So that's an example, Chair. It's not, uh, uh, you know, that's not the only game in town. Um, secondly, at the meeting with the rapporteur and the shadows, we listened to když jsme se setkali s pravodajkou a se stínovými zpravodaji, tak jsme se vyslechli znepokojení našich kolegů nad námořní dopravou v nebezpečných oblastech s nebezpečnými mm, náklady a že by se mělo toto zakázat. My doufáme, že naše zrevidované znění, kde se mluví, že je třeba se vyhnout potížím s takovýmito loďmi, by umožnilo zpravodajce, aby podpořila tento pozměňovací návrh. A potom jsme dospěli k dohodě, že převezmeme část odstavce 4a, obzvláště tu část, kde se mluví o zavedení takové obce, co se týká toho moratoria na eh, mořské vrty s tím, že tam budou inspekce veškerých instalací. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan Groš. A prosím, co nejstručněji. Byl bych moc rád. Ano, budu stručný. Já bych chtěl pouze pohovořit eh, o tématu eh, v pozměňovacím návrhu 77 Momentálně jsem eh, se dozvěděl, že cíle, které máme pro severské oblasti Evropy, je to cíl 0,1, je to cíl, který bude těžko dosažitelný e, a sice povede to také ke přenosu na silnici. Pokud e, toto bude realitou a v důsledcích, pak bychom neměli tento cíl požadovat od každého způsobu dopravy, spíš bychom měli stanovit určité období. A pokud to není možné, tak bych prosil, aby se to vysvětlili. Je-li to nákladově výhodné, pak by bylo nutné také to vysvětlit. To je jediná věc, kterou jsem dneska chtěl říci. Čekal. Děkuji. Další? Paní Tykau. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poblahopřát paní Meissner k její práci. A také ke kompromisním návrhům. Jak říkal pan Alchadraui, ty by mohly být trochu vylepšeny. Aniž bych chtěla opakovat to, co říkali předchozí kolegové, bych ráda odkázala na pozměňovací návrh 29. Pokud jsem to správně pochopila, zpravodajka má určité výhrady, co se týká některých bodů tohoto pozměňovacího návrhu. A to hlavně že totiž by mohlo dojít ke změně modalit přepravy. A že to je takový hlavní klíč pro úspěch eh, krát, eh, námořní dopravy na krátké vzdálenosti. A já si myslím, že by bylo dobré tuto myšlenku podpořit, protože my konec konců chceme rozvíjet ty krátké námořní koridory. Ovšem, pokud nezajistíme intermodální přepravu, tak ta námořní přeprava nikdy nebude využívána ve svém plném potenciálu. A proto bych se chtěla zeptat, jestli by se na to zpravodajka nemohla ještě podívat. A podpořit to. Děkuji. Thank you, Mr. Brad. Děkuji, pan Bradburn. Děkuji, pane předsedo. Já stručněji, než jsem chtěl, protože paní Foster v podstatě pokryla většinu otázek, o kterých jsem chtěla mluvit. Ale jestli dovolíte, pár připomínek, bude to takový myšmaš. A když jsem se díval na pozměňovací návrhy, tak mě to trošku překvapilo, protože vypadá, že tam nemáme některé otázky, které by podle mě měly být součástí námořní politiky. Je tam jeden pozměňovací návrh, který jen velmi vágně zmiňuje piráctví a přitom je to takový rostoucí problém. A samozřejmě ne jenom u afrického rohu, ale už také stále více i kolem evropského pobřeží, takže mě docela překvapuje, že tohle se eh, v této politice vůbec neřeší. A další věc, která se na toto váže, je bezpečnost na moři. Zdá se, že ani tohle se nikde eh, v pozměňovacích návrzích nezmiňuje, ani ta iniciativa pro bezpečné přístavy. A další věc, která mě trošku překvapila, že tady chybí, je jakýkoliv odkaz na roli Frontexu, který je velmi důležitý, hlavně ve Středomoří. Vy víme, že organizace, které bojují s nelegální migrací, obchodem s lidmi ve středomorské oblasti eh, se na Frontex váží a tady se to vůbec nezmiňuje. A pak ještě dvě další věci, pane předsedo. Ta jedna se týká financování. Spousta z těch pozměňovacích návrhů mluví o nutnosti financování. Ať už pro velmi důležité věci, jako je třeba rejdařský průmysl nebo něco jiného. A musím říct, že tohle eh, se mi nelíbí, protože to je protekcionismus. A jak říkala také paní Foster, a já se k tomu odkážu, ten počet eh, nebo ty finanční částky, které zřejmě potřebujeme, stále rostou najednou. A přitom všechny evropské země teď musí snižovat svůj rozpočet, takže si myslím, že nedává smysl žádat stále více finančních prostředků pro různé části námořního průmyslu. A jediná další věc, kterou chci říct, pane předsedo, je to tedy tak trochu nadsázka, ale trošku mě matou některé pozměňovací návrhy ze strany zelených, kde se žádá o alternativní zdroje energie pro námořní dopravu. Možná, že potřebujeme větrné mlíny, ale konec konců máme pachty, ne? protože já nevím, možná, že jediná alternativa by byla, že bychom se vrátili ke galérám, které by poháněly otroci, ale myslím, že to by se zase nelíbilo aktivistům za lidská práva, tak já nevím. Děkuji. Pane Bradborne, víte, že když jsme měli galéry, tak jsme měli také velké problémy s vikingy v severních mořích. Pan Pascual de Grandes. Děkuji, pane předsedo. Já bych se nejdřív chtěl omluvit za to, že jsem přišel pozdě. Takže jsem si bohužel nemohl vyslechnout zpravodajku. Ani stínového zpravodaje, ale bohužel letadla prostě nelétají tak, jak byste si přál. Já budu mluvit eh, stručně. Zdá se, že naše pozměňovací návrhy byly vyslyšeny Naše práce byla zahrnuta do toho konečného výsledku, takže já za to děkuji zpravodajce, stínovým zpravodajům a děkuji jim za jejich práci. No máme ještě pár potíží. Děláme starosti například 67 ty vyšší požadavky trošku znečištěných míst. Já si myslím, že to není diskriminace, protože když je tam větší znečištění, tak je třeba nastavit tlačku trochu výš. Potom ten pobřežní fond, to je sice hezká věc, ale nemělo by to jít na úkor jiných fondů. Což je velmi důležité, protože teď budeme revidovat finanční výhledy. Takže 30, 33 a 34 jsou, myslím, pozměňovací návrhy, ale 31, 32 i když jsou zpravodajčiny, se mi zdá, nejsou úplně konzistentní. Děkuji vám, pane de Grandes Pascal, pan Kuhn. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně. Já budu hovořit o dvou eh, bodech, tedy pozměňovacích návrzích, především 75. Eh, tam v těch obtížných námořních oblastech v rámci EU eh, přeci jenom komise by měla udělat jasnou analýzu toho, jaká je tam možnost zavést povinné loděvodské služby. My jsme také výbor eh, nejenom pro dopravu, ale také cestovní ruch a můžeme předkládat i ekologické argumenty. Pokud však dochází k závažným nehodám na moři s závažnými následky, eh, tak to bude mít zase dopad na cestovní ruch eh, ve smyslu znečištění pláží a podobně. Měli bychom se na to ještě podívat. Potom 77, 78, tady jde pouze o MAPOL a o tato stanovení, jakož i přílohu 6, kde je řečeno, že v přístavech EU od roku 2010 má být dosaženo pouze 0,1 eh, SO2 a to po maximálně dvě hodiny je možné eh, používat eh, dýzlové motory na výrobu elektrické energie. Znamená to tedy, že bychom měli mít také odhad dopadů jiných paliv. V strategii Baltického moře jsme to rovněž zahrnuli a řekli jsme, že komise toto musí e, také e, ještě předložit. Realistické by bylo, kdybychom řekli, e, že tam bude 0,5, tedy obsah síry v palivu. Od roku 2020 pro celou Evropskou unii musí být stejné podmínky pro konkurenci. A proto prosím, aby tyto dva pozměňovací návrhy byly z tohoto hlediska ještě jednou prohlídnuty. Thank you. Now, Mr. Děkuji. Pan Kumucákos říkal, že si přeje ještě víc slovo. Já vám ho klidně dám. Ale prosím, už jste jednou mluvil tak velmi stručně. Velmi stručně, pane předsedo, týká se to 78. pana Fleckensteina. Co se týká eh, té povinné pilotáže v obzvláště nebezpečných eh, mezinárodních vodách, pane předsedo, já si myslím, že tenhle návrh není realistický. Není možné abychom měli v této věci nějakou povinnost, nějakou povinnou politiku. V jakých vodách, podle jakých kritérií se stanoví ty nebezpečné vody? Máme k tomu nějaké statistiky? Čím to je, že některé vody jsou považované za nebezpečné a jiné ne? Já si myslím, že paní zpravodajka velmi správně eh, zamítá tento pozměňovací návrh. Děkuji. Thank you. If I could just briefly say... Děkuji. Kdybych mohl jen velmi stručně něco říct, než dám slovo komisi. Kolegové, musíte si uvědomit, že eh, je tady velký problém eh, s tím rozhodnutím o úrovních síry regionálního IMO. A to musíme řešit, protože to, co tím bylo vytvořeno, ať už to bylo původním záměrem nebo ne, ale ve skutečnosti to prostě povede k narušení hospodářské spolupráce, hospodářské soutěže mezi severem a jihem Evropské unie. Takže si myslím, že se na to musíme podívat. Eh, komisař o tom také ví, mluvila jsem se o tom na ministerském zasedání v Antwerpách. Takže eh, já doufám, že komise nám řekne něco o tom, jak hodlají tento problém řešit. Musím říct, že členské státy si o to konec konců říkali a souhlasili s tím. Proč? Já nevím. Ví to, oni někdy dělají takové věci a my nevíme proč. Takže za to opravdu mohou členské státy, to je jasné. Ale, ale ve skutečnosti to bude mít potom dopad eh, na celoevropské úrovni, takže si myslím, že to je otázka, kterou musíme v budoucnosti vážně řešit. A já doufám, že zpravodajka a komise přijdou s nějakými nápady. Ale je zjevné, že se tam narušuje hospodářská soutěž takže doufám, že to bude moc nějak vyřešit. Paní zpravodajko, vám dám slovo nakonec. Nejdřív eh, musí mluvit komise. Takže pan Pena, myslím, za komisi? Ano? Děkuji. Muchas gracias al presidente. A la comisión le gustaría... Děkuji vám, pane předsedo. Komise by chtěla především poděkovat vašemu výboru za návrh této zprávy, protože se na něj díváme obecně velice pozitivně. Konkrétně bych chtěl poděkovat paní Meissner za vynikající práci. Dovolte, abych se stručně vyjádřil k některým tématům, která jsou podle našeho názoru velice důležitá. Komise zcela souhlasí s tím, že naše budoucí iniciativy v oblasti námořní politiky budou muset zapadat do širšího politického rámce EU 2020. Pokud jde o politické priority těch různých iniciativ, které navrhujeme, tak bude samozřejmě mnohem, jednoduš, mnohem jednodušší, aby se do těch priorit vešly, pokud se také vejdou do toho celkového rámce. Některé myšlenky, které navrhuje váš výbor, nejsou pozitivní jenom z obecného politického hlediska, ale je dobré, že tam máte také konkrétní návrhy. My jsme je všechny zaznamenali a podrobně je prostudujeme, abychom se přesvědčili, zda jsou proveditelné. Také zcela souhlasíme s tím, co je řečeno o dopadech krize v Mexickém zálevu na veřejné mínění a mohu potvrdit, že Evropská komise se teď, teď hodnotí existující právní předpisy, aby skutečně zajistila, že budeme v případě podobné nehody kryti. Pokud je o tu klíčovou otázku financování, tak tam musím říci, že zítra kolegium komisařů bude schvalovat eh, klíčové priority pro námořní politiku, které se budou týkat let 2011 až 2013. Tento návrh doufám, že budu moci, ho moci také projednávat s vámi ve vašem výboru. Tento návrh bude právě zajišťovat dostatečné finanční prostředky pro pokračování řady našich iniciativ v oblasti námořní politiky. Také jsme se zaznamenali to myšlenku vytvoření nebo spolupráce pobřežních stráží, to by bylo jako prohloubení pravomocí agentur v oblasti bezpečnosti, námořní bezpečnosti. E, to jsme tedy vzali v úvahu a ještě prostudujeme praktické praktickou proveditelnost této myšlenky. DG Mary, eh, generální ředitelství pro životní prostředí a další také v tuto chvíli spolupracují úzce eh, v této oblasti, aby se zajistilo, že tyto iniciativy skutečně vezmou v úhou i priority v oblasti boje proti klimatickým změnám. Také bereme v úvahu vaše vaši podporu pro green shipping, ekologické, ekologickou námořní dopravu a opět prostudujeme tento návrh. Budeme ho konzultovat s příslušnými službami. Také jsem se všiml, že je zde zmíněna strategie pro pobřežní turistiku a v neposlední řadě, a tady vlastně už narážím na některé dotazy, které zde zazněly, jsme vzali v úvahu pozměňovací návrh 78 a sice možnost té povinné pilotáže u plavidel, která proplouvají nebezpečnými vodami. Příslušné služby komise se podívají na tento problém a pokusí se vám poskytnout nejpozději zítra eh, adekvátní odpověď. Také zde zazněl dotaz, proč téměř vůbec nezmiňujeme piráctví a námořní bezpečnost. Ale jak víte, tak kontrola a monitoring námořních oblastí to je jedna z hlavních priorit naší námořní politiky. A pohraniční strategie Frontexu samozřejmě také e, v tomto kontextu má velkou důležitost. Ale samozřejmě bychom tady mm, přivítali, kdyby tato zpráva zmínila tuto iniciativu. Pane Penasi, je si vědomo DG Mary problémů obsahu síry v severních vodách, nebo ne? Protože vy jste to ve svém projevu nezmínil, tuto konkrétní otázku. Děkuji, pane předsedo. Ano, jsme se skutečně toho plně vědomi. A příslušné služby komise připravují stanovisko, které vašemu výboru předáme co nejdříve. Děkuji, paní Majsnerov, zpravodajka. Já, vielen Dank. Ano, děkuji za nejrůznější poznámky. Začnu u toho, co bylo řečeno nakonec, o čem jsem se nezmiňovala, protože vím, že mnohé komentáře se budou zabývat touto otázkou obsahu síry. Já sama žiji v severním Německu, tedy u severního pobřeží a Baltické moře je blízko a vím, jak problematické je nalézt řešení eh, v této oblasti. Komise říká, že předloží návrh a do roku 2015 tyto hodnoty nebudeme moci dodržet. Problém je především v tom, že Německo žádalo eh, dodržování těchto hodnot do roku 2015, ale vlastně to nejde, eh, technicky to nejde, ale nikdo to prostě neřekne eh, otevřeně. Takže hned se také dostanu k reakci na jednotlivé komentáře. Byly nejrůznější a kumulovaly se. E, samozřejmě, že i tato otázka je velmi důležitá, musíme se na ní ještě podívat. E, pan Falkenstein se o tom zmiňuje v pozměňovacích návrzích 75-77 a já se domnívám, že tu novou variantu budeme moci pod podpořit. Eh, my nechceme dosáhnout eh, té limitní hodnoty 0,1 v celé Evropě. Nejde to ani v Baltickém moři, ale spíše se musíme snažit, eh, aby se zabránilo zkreslení hospodářské soutěže. Chceme, aby námořní doprava byla ještě více ekologická a aby citlivé oblasti moří, jak na severu, tak na jihu, byly chráněny. Pan předseda také řekl, že eh, také se musíme vyhnout eh, tomu zkreslení hospodářské soutěže. Já se domnívám, že náš výbor by se také mohl pokusit eh, jít kupředu s pomocí komise řešit tento problém. Ještě několik dalších věcí, a sice povinná lodivodská služba mně bylo v komisi řečeno, že to nejde upravit. Pan El Kadraoui se o tom zmiňoval a to byl eh, návrh eh, SND. Já to nedokážu posoudit, nejsem specialistou pro tuto otázku. Je řečeno, že je nutné se na to ještě podívat a zítra také dostaneme odpověď komise. Takže jsem eh, na ní zvědavá. Pokud to bude možné, tak bychom o tom měli přemýšlet, ale mý experti říkali, že to není možné. Další záležitost pozornost eh, paní Foster samozřejmě eh, ale teď se právě eh, baví. Řekla jste, že je tam příliš mnoho slov a že je to veliký myšmaš. Já jsem se snažila to zkrátit. Vždy, když se člověk však snaží dojít k určitému kompromisu, zohlednit všechny návrhy, tak se e, ten text prodlouží a možná, že také tedy pak e, již ten text není také e, přesný. Já jsem musela lecos odmítnout, protože to bylo příliš dlouhé. Samozřejmě, že logické by byly, bylo to ještě upřesnit. Ohledně pobřežní stráže již bylo řečeno, že komise byla vyzvána a hned skončí, pane předsedo, aby se prověřila možnost zavést pobřežní stráž. Zde chceme spolupracovat a pan Píček o tom také hovořil ve své zprávě. Eh, takže eh, strategie modrého růstu, na to jste se ptala vy, pane Taylor, pravděpodobně to nenaleznete v lexikonu, ale je to skutečně pojem, který jsem slyšela často. A pro mě to znamená, že růst v oblasti námořní dopravy je eh, tímto celkově popsán na pobřeží pobřežích máme eh, veliký potenciál růstu. A eh, je to tedy eh, takový pojem z angličtiny, měli bychom tuto možnost růstu podpořit. Eh, to, co jste řekli ohledně prohibited shipping, eh, to by bylo nutné rovněž zkontrolovat, ale to je zase něco jiného. Ještě jsem možná zapomněla na určité eh, zásadní věci. Pan předseda je poněkud nervózní, ale já se domnívám, že většinu věcí jsem skutečně uvedla a že to tady budu moci ukončit. Děkuji všem za intenzivní spolupráci a ještě se zmiňovala Frontex. Frontex Frontex a pirátství tam jsou uvedeny, ale nikoliv eh, eh, jaksi obšírně. Já jsem si řekla, že ty eh, nadřazené přístupy jsou důležitější. Těším se na brzké hlasování, aby bylo možné to také potom realizovat. Děkuji. Thank you. No, Děkuji. Já mám v tuto chvíli problém spíše s tím, že ti z vás, kteří se chtěli k tomu ještě vrátit a něco malého zmínit, tak vám skutečně dám jenom minutu, pan Groš a pan Alkadraui. Jedna minuta. Ano, krátce. E, pozměňovací návrh 77 chápu tak, že kolega Fleckenstein navrhuje, aby nebyly žádné rozdíly mezi severem a jihem e, sever i jih musí mít tedy stejný postup. Je-li toto cílem, a pokud zpravodajka tomu toto rozumí jinak, tak nechť to vysvětlí. Tak to já však chápu pozměňovací návrh 77 a ovlivní to také mé hlasování. Pan Alkavraui, ano, děkuji, pane předsedo. Jenom eh, procedurální otázka k 78 která se týká té, té povinné lodivodské služby v nebezpečných vodách. Eh, já samozřejmě chápu, že paní zpravodajka chce poradit od komise, ale jak jsme slyšeli od zástupce komise, tak oni nám ji budou schopni poskytnout až eh, zítra odpoledne a to bude pohlasování, takže v tuto chvíli je pro nás velice obtížné toto posoudit. Takže já myslím, že se můžeme buď dohodnout, že se k tomu ještě vrátíme na plenárním zasedání, abychom tam ten pozměňovací návrh mohli ještě začlenit a až si tady budeme moci e, vyslechnout radu od komise, nebo nevím, jaká, jaké by bylo jiné řešení, protože teď je to taková obtížná situace. Děkuji. Ano, prostě 70 osmička, o té budeme hlasovat zítra a zítra se tady rozhodneme. Pokud e, před plenárkou dostaneme nové informace, tak každá skupina bude mít právo samozřejmě předložit tento pozměňovací návrh ještě na plenárním zasedání, takže toto bych k tomu asi poznamenal. Nevím, jak eh, se postavit k tomu, co zmínil pan Groš. Myslím si, že máte pravdu, ale že hlavní myšlenka tady je taková, že možná eh, severní severské vody by měly mít přibližně stejné svobody jako jižní vody, ne, že by jich měl splňovat všechno to, co, na čem se nahodli, pardon, dohodli na severu. Problém ale je, jak jsem říkal, že členské státy s tím souhlasily. Máme teď takový problém. Eh, vím, že komise je si toho vědomá, eh, jak komisař pro dopravu, tak ministři z Fanterpách si uvědomili, že řeknu to diplomaticky, jak si eh, se dopustili omylu, ale tak v tuto chvíli situace vypadá. Myslím si, že to zešlo od IMO. Je to regionální rozhodnutí IMO. Je to neobvyklé, aby IMO se rozhodovalo takhle rychle, jak všichni víme. Protože obvykle jim to trvá asi 50 let, ale jak vidíte, když už se rozhodnou rychle, je to špatné rozhodnutí. To sama dívala a vím, že Německo bylo průkopnické a řekli jsme, eh, že Baltické moře je velmi znečištěné a že potřebujeme hodnoty, které by byly stanoveny, ale víme také, co je eh, a co není realistické. Eh, tolik mé aktuální znalosti a proto říkám pozor na to, co tady budeme říkat. V tomto směru by to mělo tedy jít. Ještě jednou k otázce Matěje Groše. Pan Frankenstein tady dnes není, ale já jsem se s ním již setkala a přemýšleli jsme, jak vyřešit tento problém. Víme, jak myslí tuto otázku. Možná, že je to otázka překladu. Eh, ta druhá část znamená, že všechna pobřeží by měla být chráněna, že by tam neměly být konkurence v eh, té hospodářské soutěži nebo příliš eh, tedy jaksi soutěž. Nevím, jak to chápu ta eh, správně. Já to chápu eh, tedy tak, jak to říká pan Fleckenstein a proto s tím nemohu souhlasit. OK. Dobře. Tím tady ukončíme tuto diskusi a budeme s napětím očekávat zítřejší hlasování. Hlasovat se bude v 9 hodin 10 minut. Děkuji paní Meissner a další bod na pořadu jednání je výměna názorů s komisí o přepracování prvního železničního balíčku. Máme... Pan Rojc tady ještě není, je před sálem, takže ho přizveme dále a můžeme začít diskusi. Okay, ladies and gentlemen, do... Dobře, dámy a pánové, ti z vás, kteří se chtějí bilaterálně na něčem dohodnout, prosím, dohadujte se bilaterálně před sálem. Já bych chtěl přivítat a poděkovat panu Rojtovi z generálního ředitelství pro dopravu, který nám představí hlavní myšlenky o té, té přepracované verzi prvního železničního balíčku. On nám také připravil prezentaci, na kterou se všichni můžeme podívat, takže doufám, že všichni budete mít dobrý výhled. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne všem váženým poslancům a poslankyním, všem dámám a pánům v tomto sále. Je pro mě velikým potěšením, že vám dnes mohu prezentovat návrh přepracovaného znění toho takzvaného prvního železničního balíčku. Tento návrh, jak víte, byl přijat asi před deseti dny. A pokud to tak mohu říci, tak vy jste jaksi pozitivně a kriticky sledovali a doplňovali celý ten proces. A takže teď máte před sebou velice důležitý před, právní předpis, a to takový, který nám doufejme umožní to, co syn Kalas nedávno nazval svým snem, a sice to eh, ten jednotný železniční prostor v Evropě a že to nebude tedy jenom sen na papíře, ale že se skutečně vyplní v realitě. Už před sedmi lety jsme společně přijali první částečné, schválili první částečné otevření železničního trhu pro hospodářskou soutěž. A tři roky poté, po ukončení tohoto procesu, protože tam bylo několik různých lhůt, vidíme podle statistických údajů a faktů, a ty vám ukážu na slajdech, Vidíme tedy, že jsme ještě nedosáhli té úplně ideální uh, úrovně interoperability poměru mezi jednotlivými způsoby dopravy a pronikání nových hráčů na trh. Tyto slajdy ilustrují to usnesení, které jste vy sami přijeli. První slide se týká trendů Eh, v oblasti železniční nákladní dopravy v letech 2000 až 2007. Vidíte, že v některých členských státech tento trh získává stále větší důležitost, ale v jiných členských státech dochází naopak k útlumu poměrně rad, rapidnímu v některých oblastech a tam tady nedochází k žádnému postupu v oblasti otevírání tohoto trhu. Irsko. Irska se to týká. Lucembursko, Francie a tak dále. Ale my vám ty údaje samozřejmě poskytneme. Druhý slide, tyto údaje byly také ve vašem usnesení, to je podíl do nákladní železniční dopravy v EU 27 v letech 1995 až 2007. Jak vidíte, do roku 2000 to klesalo a poté se ten podíl stabilizoval, nicméně bohužel na velice nízké úrovni. Nicméně vy už jste to samozřejmě také zaznamenali a zohlednili. Třetí věc, kterou bych chtěl zmínit, jsou tržní podíly takzvaných nezavedených operátorů na železnici ke konci roku 2008. Tady vidíme, že jsou tam takové tři skupiny. 40% skupina, 20% skupina a Potom už si můžete dát, vytvořit takovou skupinu od nuly do 20 A vidíme, že všechny předpisy zcela jasně měly velice různorodé dopady, částečně také vzhledem k tomu, že jsme že některé členské státy už očekávaly, že ten nový právní předpis vstoupí v platnost. Takže, abych to schrnul, otevírání trhu možná napomohlo u zastavení úpadku železničních dopravy, ale není to rozhodně takový úspěch, jaký jsme před deseti lety očekávali. A já bych se chtěl soustředit na tři hlavní věci. Za prvé konkurenceschopnost, za druhé regulativní dohled a třetí věc, to je financování a spoplatnění infrastruktury. Ano, to už bylo v tom prvním železničním balíčku. Takže přístup na trh. Víme, že je stále velice obtížné, aby se noví operátoři dostali na trh. Vidíme to z těch čísel. Uh, ale je to těžké i pro zavedené společnosti na nových trzích, tedy zavedené firmy, které chtějí svoje služby nabízet na nových trzích. Je pro ně velice obtížné eh, dosáhnout ideálních podmínek pro to, aby mohli podnik eh, ty své služby poskytovat. Máme nedostatek transparentnosti a pravidla, která stále zvýhodňují zavedené firmy. Došlo, máme důkazy o řadě konkrétních případů, ve kterých se ukázalo, že naše postupy, pokud jde o přístup k infrastruktuře a službám, že tady postupy se stále ještě uplatňují diskriminativně, diskriminačně a že politika v oblasti spoplatňování poskytuje eh, ne, neproporční, nepoměrné slevy zavedeným službám. Ukázalo se také, že máme eh, problémy s poskytováním například služeb v oblasti vydávání jízdenek a tak dále. Takže to je jenom několik těch důkazů toho, že skutečně hospodářská soutěž ještě není úplně spravedlivá. Druhá věc, dalo by se říci, že tady regulační orgány už jsme měli v prvním balíčku a můžeme se tady ptát, proč nefungují. Já myslím, že odpovědí na to je za prvé nedostatek zaměstnanců, nedostatečný počet zaměstnanců a za druhé nedostatek nezávislosti a za třetí nedostatečné pravomoci pro zajištění toho, aby skutečně dohled byl uplatňován. Regulační orgány jsou často trpí nedostatkem zaměstnanců, mají nedostatečné omezené pravomoce v oblasti vyšetřování, mají omezené pravomoci v oblasti uvalování pokut a často soudy rozhodují ve prospěch zavedených společností, pokud jde například o. Znamená to tedy v praxi to, že vzhledem k tomu, že soudní řízení probíhají velice pomalu, někdy se k rozhodnutí dojde až po pěti, deseti letech, zvýhodňuje to zavedené společnosti. V některých členských státech tyto regulační orgány spadají pod ministerstvo dopravy, což samozřejmě také znamená, že může docházet ke konfliktu zájmu, ke střetu zájmu. V neposlední řadě, a to je důležitá věc, kvalita infrastruktury v členských státech se snižuje v řadě členských států a bez kvalitní infrastruktury a bez investic do železničních služeb, tedy investice eh, do železničního systému jsou méně atraktivní jak pro zavedené společnosti, tak pro nováčky. K tomuto dochází také vzhledem k tomu, že neexistuje jasná finanční struktura pro investice do infrastruktury. Máme zavedené postupy, v oblasti spoplatnění například, které, jsou tolik, které se tolik liší a velice často jsou tak nestabilní, že skutečně neexistují žádné skutečné pobídky pro to, aby někdo investoval do infrastruktury. Uvedu takový příklad toho, jak se liší poplatky. Moji já se tady Eh, omlouvám, nemohu vám říci, co těch 960, to číslo, co tam znamená, to připravili moji kolegové. Ale jde tady o to, že skutečně ta, ten rozptyl mezi jednotlivými členskými státy je obrovský. A to také přispívá k tomu, že situace je tak problematická. Myslím se, že jedna Zcela legitimní otázka by byla, aby už jste na ní vlastně odpověděli, ale já chci odpovědět z hlediska komise, je, zda tady máme změnit legislativu a nebo stíhat porušování. Já myslím, že musíme udělat obojí. My jsme přepracování nebo drobné e, změny měli v letech 2004, 2007 a tak dále. A myslím si, že nám dochází k nedokonalé a neúplné implementaci a proto se komise rozhodla po, vašem, po přijetí vašeho usnesení a před letní, letní pauzou, že začne soudní řízení se 14 členskými státy a zatím se ještě, ještě se zabýváme dalšími devíti členskými státy, kde se ještě rozhodujeme, zda zahájit nějaké řízení nebo ne. Celá řada členských států totiž stále ještě chrání zavedené železniční společnosti před hospodářskou soutěží a Přitom plná implementace prvního železničního balíčku už by znamenala podstatné otevření trhu železniční dopravy. Jestli vy si pamatujete, když jsme schválili první balíček, potom ještě jsme vydali výklad eh, k tomu balíčku pro několik členských států, například v roce 2007 k příloze 7 a tak dále. V roce 2008 jsme zjistili, že není možné se shodnout na výkladu existujících právních předpisů. Nicméně, a myslím si, že i zkušenosti z posledních deseti let na, nám to dokazují, že víme, že některé části těchto předpisů musíme zmodernizovat, vyjasnit a zefektivnit. Do určité míry se tady teď snažíme zahájit takový paralelní postup, tedy za prvé ta stíhání porušování předpisů a za druhé přepracování legislativy. První prvek toho, této změny, tohoto přepracování je klasické zjednodušení. V tuto chvíli máme asi 12 jednotlivých právních předpisů v této oblasti, včetně eh, těch textů, které byly přijaty po rozšíření a tak dále. A pak se snažíme to celé skonsolidovat a vytvořit něco, čemu já říkám Evropský železniční kodex. Toto přepracované znění se také snaží vyjasnit určitá ustanovení a zefektivnit implementaci uplatňování některých ustanovení. Tady se omezím opět na ty tři směry, které už jsem tady zmínil. Za prvé, hospodářská soutěž. V této oblasti chceme především zlepšit transparentnost podmínek pro přístup na trh. Chceme mít podrobnější zprávy o sítích, které budou vydávány provozovateli infrastruktury a které by měly poskytovat zaručený přístup k těmto sítím pro jak dopravu osobní, tak dopravu nákladní a mělo by se tím předejít diskriminačním praktikám a střetu zájmu. Pokud jde o dohled, tam navrhujeme rozšíření kompetencí vnitrostátních regulačních orgánů, aby se kompetence týkaly také železniční dopravy, aby se zlepšila nezávislost na jakémkoliv jiném veřejném orgánu a dát jim také do ruky lepší prav, pravomoci, pokud jde o vymáhání, například eh, pokuty, sankce a pravomoci pro vyšetřování ex officio. Dále chceme vytvořit regulativní kulturu, regulační kulturu, tak, abych se opět nestalo, že budeme mít podobný vývoj v oblasti poplatků, jaký vidíte na slajdu. Poslední oblast, ta je také velice důležitá, se týká toho, že se budeme snažit změnit tu finanční strukturu, která se týká železniční infrastruktury. Chceme především uložit členským státům povinnost vypracovávat dlouhodobé vnitrostátní strategie, aby se soustředili na víceleté smlouvy mezi provozovateli infrastruktury a státem a chceme propojit financování s úspěšným provozováním, s výkonem tedy a chceme se také soustředit na podnikatelské plány. Je tady jedna věc, která se týká spoplatňování. Jako návrh jsme sem také na mm, Soustředili jsme se také na ex- internalizaci externalit, náklady na emise hluku a navrhujeme takový systém slev, tak, abychom ty provozovatele, kteří dávají přednost eh, tomu, aby svůj vozový park vybavili vyspělými technickými a technologickými opatřeními pro snížení emisí hluku, aby tady byli nějak zvýhodněni. To znamená, to jsou dva způsoby internalizace těchto nákladů. Vypracovali jsme velice komplexní posouzení dopadů, které je samozřejmě k vám k dispozici a můj kolega, pan Pascali a pan Kaskalety a pan Bachado, kteří jste dnes jsou přítomni, vám budou moci vysvětlit v budoucnosti všechny ty konkrétní prvky tohoto návrhu. Jsme přesvědčeni o tom, že administrativní zátěž spojená s tímto návrhem, tedy s těmi novými opatřeními, je velice malá, pokud jde o ve srovnání s těmi výhodami hospodářskými, sociálními a eh, ekologickými, který tento balíček přinese. Samozřejmě jsem připraven o tom ještě podrobně diskutovat s vámi. Dále jsou tu dvě, vlastně tři věci, které bych ještě závěrem chtěl zmínit. Za prvé, otevření trhů železniční osobní dopravy. To jsme nezahrnuli do tohoto návrhu přepracovaného znění, protože jde o komplexní, složitý problém, a objevuje se tam řada velice komplikovaných, složitých otázek, jako například, jak to sladit s nařízením OSP, jak se vyrovnat s celou řadou dalších technických záležitostí. Ale pan eh, místo předseda Kalas na nás tlačí jako na služby komise a je velice jasné, že nejpozději v roce 2012, až prostudujeme všechny ty jednotlivé problémy, které budou například se týkat toho nařízení v, o veřejném sektoru a povinností, tak tehdy pravděpodobně budeme moci přistoupit k vypracování nějakého dokumentu v této oblasti, protože až tehdy posoudíme všechny jednotlivé věci. Za druhé, jste si asi vědomi toho, že v posledních letech jsme se snažili samozřejmě eh, o nezávislost provozovatelů v oblasti energetiky, ale chceme se i v této oblasti soustředit na jednotlivé prvky, chceme se soustředit na to, aby výklad právních předpisů byl přijatelný také pro Evropský soudní dvůr a Myslím si, že do určité míry budeme muset také posílit nezávislost eh, provozovatelů infrastruktury pomocí lepší transparentnosti a silnějšího dohledu. Ale vzhledem k tomu, že v tuto chvíli také běží několik těch řízení s hříšníky, tak si myslím, že v tuto chvíli eh, ještě nenastal správný čas pro to, abychom se do toho pustili. Je jasné, že toto je strategie, která se týká pouze některých částí jednotného železničního prostoru. Musíme se samozřejmě také podívat na otázky interoperability, certifikace, roli, role Evropské železniční agentury. To jsou všechno prvky, na které se soustředíme velice intenzivně a vypracujeme oddělené návrhy pravděpodobně v průběhu příštího roku. Nicméně celkově jsem si jist tím, že když budeme s vámi i s členskými státy diskutovat o těchto konkrétních návrzích, že tento balíček bude skutečně základním prvkem vize pana místopředsedy Kalase která směřuje k vytvoření jednotného železničního prostoru v Evropě a já jsem si jist, že tento cíl, tento sen sdílíme s Evropským parlamentem. Tolik tady k úvodnímu projevu a samozřejmě rád zodpovím otázky, pane předsedo. Já vám děkuji. Tak, já vám velmi děkuji, pane Ruete. A mám tady seznam řečníků, se asi nebudete představit a chtěl bych jen připomenout kolegům, že pokud někdo řekne něco relevantního, co jste chtěl říct vy, tak to nemusíte opakovat. Možná, že všechno řečeno bude, nebude to řečeno všemi. Prosím, snažte se držet věci. Máme zhruba hodinku před zasedáním koordinátorů, tak začnu panem Grošem. Danke. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat komisi za tuto prezentaci. Je to velmi pozitivní věc. Především to, že tato eh, revidované eh, návrhy byly předloženy. My jsme se eh, dělali trošku starosti s tím, zda to bude předloženo. Ale každopádně toto je pozitivní. Také ironicky bych řekl, že jsme v takové situaci, kdy bychom měli zkoumat efektivitu efektivitu eh, léku a přitom jsme si eh, ale zjistili, že pacient si ten lék vlastně nevzal. Takže to je situace eh, téměř absurdní ve které se nacházíme. A proto se domnívám, že je důležité to, abychom pojili jak sankce, tak i změny. Možná, že efektivita a rychlost jsou pro mě nejdůležitější, eh, jinak to prostě k ničemu nepovede. Eh, jaké jsou slabiny železniční dopravy ve všech zemích? to je to, že vlastně máme takový pocit, že stojíme před partnerem, který chce zabránit tomu, aby ostatní konkurenti se dostali na jeho síť. Já se domnívám, že zde bychom měli učinit nejvíce opatření, tedy transparentnost a otevření až do kontroly přímo zde v této sněmovny bychom měli jít. Jsou to takové aspekty, které bychom měli zdůraznit. I my bychom měli mít přístup k určitým strukturám, informacím a měli bychom mít také možnost se prostě dotazovat na určité zájetosti eh, a ne, abychom prostě za pět, šest let pouze zjistili, že ten zákon nebyl správný. Další aspekt je interoperabilita. Já se domnívám, že i nejlepší zákony nepomohou když v nejrůznějších zemích eh, ty rozdíly nebudou eh, minimalizovány. Pokud eh, toto neučiníme, pak eh, naše eh, návrhy zákonů mohou být propracované, ale přitom nebudeme mít žádnou technologii pro to, abychom dosáhli jednotného železničního prostoru v Evropě, tak jak o tom hovořil pan komisař. Prostě bychom měli pouze 27 nejrůznějších úprav. Poslední aspekt je financování. Financování financování je prostě alfou a omegou. A já jsem zjistil při takové rychlé analýze, čísel, které jste nám sdělil a která jsme již někde četli, eh, tak jsme zjistili, že nejsou nejlepší a ti nejdražší. A ti, kteří neprovedli naši legislativu, také nejsou nejhorší. Takže pravděpodobně ta eh, závažnost je někde jinde. A proto bych vás poprosil, abyste mě to vysvětlil, abychom tedy pochopili, eh, jak hovořit o nákladech nákladech v nákladní dopravě. Ono srovnání s osobní dopravou je také důležité eh, pro další investice v následujících letech. Ještě další bod ohledně financování se týká mého nejmilejšího tématu, eh, tedy financování finančních fondů v dopravě. Zde bych chtěl říci jednu věc. S velkým zájmem jsem zjistil, že v oblasti dopravy a železniční dopravy se investuje lecos a ne z našeho rozpočtu, nejbrž z regionálního fondu. Nemělo by se také přemýšlet, eh, aby do budoucna takové eh, takové země měly přístup k evropským prostředkům, pokud aplikují a provádějí evropské předpisy. Bylo by totiž absurdní, abychom zde přijímali zákonné předpisy a e, určité státy využili evropské prostředky pro realizaci něčeho, co jde protikladu k například interoperabilitě a ještě k tomu se to dělá na základě evropských peněz. Čili ta eh, diskuze o, tamto, eh, o této revizi bude jistě zajímavá, ale i tyto otázky by byly zajímavé. Nejenom tedy otevírání trhů, eh, které jsem ponechal stranou. Je zde mnoho zajímavých bodů a zítra bychom poněkud konzistentněji mohli také na tom pracovat i zde v Evropském parlamentu parlamentu. Děkuji. Thank you. Děkuji panu Grošovi. A teď socialisté, pan al Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl začít s tím, že naše skupina tento balíček podpoří. Myslíme si, že nákladní doprava má budoucnost jen v případě, že začne být dynamičtější. Vy jste tady zmiňoval mnoho různých problémů. Říkal jste, že členské státy si současné směrnice interpretují různým způsobem. A právě proto nemáme rovné podmínky v celé Evropě. Což má potom dopad na budoucí vývoj. Pořád se to protahuje a potřebujeme s tím konečně nějak postoupit. Když se na to podíváte detailně, tak uvidíte, že tam jsou určitá místa, kde by bylo možné učinit nějaké změny. A myslíme si, že je důležité, aby právní úprava byla jasná, abychom měli jasné dohody o tom, kdo bude poskytovat jaké služby, jestli vlastníci infrastruktury nebo jednotlivé subjekty. A to je diskuze, která teď probíhá v Belgii. Co je přesně přiděleno tomu, kdo používá infrastrukturu nebo co spočívá na operátorovi. A my si v současné době myslíme, že tohle je věc, kterou musíme zkoumat trochu detailněji. A co se týká regulátorů, myslím si, že se to ubírá správným směrem, ale měli bychom, měli bychom regulaci trochu posílit, dát regulátorům větší pravomoci. Rádi bychom viděli nějaký lepší rozvoj na evropské úrovni, že bychom měli nějaký evropský regulační orgán. Možná, že v tomto bychom mohli být trochu ambicioznější, protože si myslím, že by nám to napomohlo dosáhnout eh, podobné struktury všude. Takže to je věc, na kterou bychom se měli také zamyslet. A ještě kromě tohoto důležitého textu si myslím, že je důležité zdůraznit, že fungování trhu není jediným řešením. Potřebujeme být konzistentní, když připravujeme ten evropský přístup pro budoucnost. A pan Groš už tady zmínil jednu věc, možná, že to budou zmiňovat i ostatní kolegové, totiž, že jsou tam důležité body, jako je třeba financování. budeme potřebovat nové zdroje, budeme muset eh, najít eh, nové způsoby, jak získávat zdroje. A také musíme nějak zajistit rovné podmínky mezi různými druhy dopravy. Musíme přemýšlet o internalizaci externích nákladů. A vymyslet nějaký systém, který bude zahrnovat všechny způsoby dopravy. to je součást diskuze, protože když nebudeme jednat o tomhle, tak se nikam nedostaneme. A důležitá je i interoperabilita. Já myslím, že bychom měli podpořit tu Evropskou agenturu. A chtěl bych se zeptat, jestli s tím souhlasíte a jestli ve vašem plánování něco takového už stojí. Myslím, že bychom měli zvážit ta různá opatření, která byla přijata skrze komitologii a podobně, a že bychom měli interoperabilitu podpořit v příštích letech, v nejbližší budoucnosti. Takže Operace trhu, financování a technická interoperabilita, to je věc. To jsou všechno věci, které musíme uvážit. A myslím, že by byla chyba, kdybychom se dívali jen na trh. Musíme přemýšlet i o těch druhých dvou aspektech. A potom, když se mluvilo o plánech na liberalizaci osobní dopravy, bychom vás podpořili, když jste říkal, že to ještě musíte detailně prostudovat. Potřebujeme, aby, provedla, aby se provedla dopadová studie. A myslím si, že je důležité, abychom zajistili, že ať uděláme, co uděláme, že to bude ku prospěchu pasažérů. Na to se musíme soustředit především. Když něčím takovým začneme, musíme totiž postupovat velmi opatrně. A mám otázku na komisi. Vy jste říkali, že tedy se provedla studie, dobře. My si myslíme, že je důležité, abychom s vámi mohli mluvit o tom, co přesně chcete v té studii udělat, co přesně chcete prošetřit, protože to je důležité pro další pokračující diskuze. Proto by si parlament přál detailní seznam toho, co přesně chcete udělat, abychom to mohli nějak ohodnotit. Děkuji teď za Alde, paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Řekl jste, že se nemá opakovat to, co bylo řečeno. Pokusím se o to. Ještě jedna věc nebyla učiněna, ale která mě tíží, je, že tento balíček byl všemi přijat a z těch 27 států 21 to neprovádí, takže eh, máme tedy velmi eh, rozlišnou eh, síť. A zde se vrátím k návrhu pana Groše zkrátit peníze, když nejsou dodržována pravidla hry. To je, myslím, dobrý návrh, ale nelíbilo by se mi, kdyby mě někdo příliš eh, vedl. Komise by eh, měla tedy něco udělat a vyslílat eh, tedy ony upomínky, kde připomíná, že toto bylo rozhodnuto, že by to mělo být také dodrženo. My nemáme liberalizovaný železniční trh, potřebujeme ho a měl by být také průchozí. Co se týče peněz, možná, že bychom měli chtěli jít cestou, která byla stanovena v Saragoze. Řekli jsme, nemáme dost peněz pro všechny dopravní koridory a proto budeme podporovat přeshraniční projekty. Takže eh, v kombinaci s interoperabilitou, která neexistuje, by to bylo vhodné. Vždyť na hranicích se musí eh, přehazovat lokomotivy, protože ty systémy nejdou dohromady. A to jsou eh, věci, kde by národní státy měly něco udělat. A my jako Evropská unie je, bychom měli říci, ano, tady vám pomůžeme. Rozhodující je říci, že eh, vlastně nikdo neudělal své domácí úkoly, jenom čtyři státy, je nutné eh, všechny varovat, ale neměli bychom eh, to udělat tak, aby vznikl určitý odpor, nýbrž tak, abychom pokročili, aby skutečně železniční oblast byla sjednocena, tak jak říkal pan komisař. Je to vynikající cíl, ke kterému směřujeme všichni a já doufám, že i členské státy o to budou usilovat. A na závěr bych se chtěl připojit k panu Kadraui, který řekl, že by rád věděl, co ta studie má zjistit, tedy ta, která bude zadaná komisí. Děkuji. Thank you very much for the... Děkuji. Za zelená teď pan Kramer. Minutes, Pět minut. Ah, why do you say to me and not... Proč to říkáte mě, a těm ostatním ne? I know him as well. <laughs> okay, also... Dobře, takže já bych rád věděl v otázce interpretace různých zákonů, jak to vypadá. Ale ty zákony jsou jednot, eh, celá jednoznačné. Rozdělení infrastruktury a provozu. Eh, Německo jako například eh, se snaží eh, toto eh, velmi šikovně interpretovat a to bychom měli tedy také ještě podívat přesněji. Proto také šlo, se šlo k soudu. Bylo řečeno, toto rozdělení nebylo v DB a G učiněno. Takže k tomu byste se měl také ještě vyjádřit. Transparentnost, ano, to podporuji. My máme v Německu takovou situaci, že berlínská příměstská doprava platí za eh, používání infrastruktury dvakrát tolik jako v Hamburku. Tomu nikdo nerozumí. A existuje proto nějaké vysvětlení? Já si myslím, že to je jenom vykořišťování excesy. Tady jsou různá pojetí. Již jste slyšel, že Francie například eh, také eh, tedy eh, v otázce přístupů neumožnila přístup pro nejrůznější podniky a vyžaduje také zvláštní poplatky pro takovýto přístup. Vždyť ale v této situaci se platí vlastně určitá základní živnostenská nebo podnikatelská spotřebitelská daň a najednou se musí platit eh, ještě další daně. Já se domnívám, že rozhodující je to, že máme ERU. Eh, ta agentura však eh, existuje a národní agentury však nepředávají své pravomoci a to znamená, že ta Evropská agentura nemá zase tolik možností. Co se však upraví na evropské úrovni, to nemusí být upravováno na národní národní úrovni. Musí však být jasné, co má upravovat a co ne. A v tom vidíme veliký protiklad, o kterém jsme již diskutovali také naposled v Berlíně. Dále státní finanční prostředky pro infrastrukturu jsou dávány pouze státním podnikům. Takže situace je nespravedlivá. Eh, postupujete proti eh, te, tomuto zkreslení eh, konkurence v oblasti železniční dopravy. Pak jsou zde ještě jiné také zkreslené situace a podmínky ve smyslu placení poplatku za použití tras a podobně. Dále osobní doprava. Tenkrát jsme v souvislosti s třetím balíčkem eh, měli eh, velikou většinu, měli jsme dvakrát tolik hlasů pro eh, než proti. A tady vlastně ta podpora parlamentu byla jednoznačná. Další otázka o které jste hovořil. Tady vím pouze, že Německo odmítá 23 milionů eh, pro RTMS, eh, tedy odmítá použít tyto peníze z evropských eh, fondů. Německo říkalo, že nechce tolik investovat do těchto sítí. Eh, samozřejmě, že je zatím také otázka konkurence. Infrastruktura. Tam nejde, myslím, o více peněz, spíš jde o jinou politiku. Zda eh, ty eh, velké čtyři projekty, Brennerský tunel a tak dále, povedou k zhotovení za 20-30 let, to je mi nakonec jedno, protože my z toho už nic mít nebudeme. Tyto infrastrukturní projekty jsou obrovské. V Berlíně jsme investovali strašné peníze, ale vedlo to k tomu, že eh, dnešní cestující mají vlastně delší eh, přepravní eh, cestu na základě tohoto projektu. A ve Stuttgartu chcete investovat 7 miliard za vyřešení nějakého problému pod zemí, který tam vlastně vůbec není. Takže zamysleme se. V tom železničním balíčku jsme také rozhodli, že 40 prostředků musí jít do kolejové dopravy. Komise to tenkrát pozitivně eh, posoudila, pan Baro se k tomu vyjádřil pozitivně, ale rada to neučinila. Ale tam je ta hlavní páka. Pokud investujete 60 do silnice, eh, jenom 20 do kolejové dopravy, tak ty výsledky nejsou udivující. A tam je ona možnost eh, ovlivnit eh, dopravní situaci. Můžeme evropským státům říci, že mohou využít tedy eh, prostředky z evropských fondů, pouze budou-li správně eh, investovat. Dále pravidle 3070, i toto bylo přijato eh, bez naší podpory a tam ale železniční podniky byly zahrnuty, eh, pak vypadly, takže nevím, ale proč, ale vy jste to zavinili, vy jste byli příliš slabí. My jsme to chtěli podporit, podpořit, ale dopadlo to po velmi podobně. Eh, návrh pana Groše eh, podporuji. Paní Meissner, ten, kdo nedodržuje zákony, ten má eh, jít eh, před eh, soud a nikoliv eh, být podporován. Já, no, samozřejmě, že přeháním, omlouvám se za to, ale domnívám se, že ten návrh je vynikající a zcela jistě si mnozí všimnou důsledku. Když si někdo myslí, no, tak dostaneme ty peníze stejně a pak to můžeme udělat, jak chceme, to není správné. A poslední bod, E, bude to k dobru cestujících? To je ta rozhodující otázka. A já se domnívám, že když se podíváme pouze na rentabilitu, e, pak prohrajeme v železniční dopravě. 25 e, snížení cestujících v železniční dopravě by vedlo také k lepším výsledkům v rozvaze železničních podniků. Ale my musíme dodržet mobilitu i ve venkovských oblastech letech. Mobilita to je základní právo a proto musíme mnohé integrovat ve společnosti. To znamená, že rentabilita nemůže být jediným eh, argumentem. Když některé železniční podniky říkají, že chtějí mít eh, obrovskou renditu, eh, pak to není možné. Musíme se na to podívat makroekonomicky. Ten výsledek musí být plus minus nula, anebo chceme-li dosáhnout plus 6 jako výsledek, eh, tak to bude obtížné. Ekologická a ekonomická eh, argumentace je důležitá a stejně tak důležitá je také sociální argumentace. Děkuji. Děkuji. A teď koordinátoři a pan Van Dalen chtěl mluvit. Já jsem vás sice nenapsal si, ale nevadí. Tak pan Van Dalen za ECR. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já jsem se snažil z toho vyvolat nějaké závěry. Vypadalo to, že je třeba z toho vyvodit, že eh, když tam teď dáme ten eh, železniční trh, takže jsou na tom potom hůř ty ostatní části trhu, ale já nevím, já si myslím, že ty výsledky jsou docela pěkné. Myslím, že ty výsledky nejsou úplně špatné, můžete na ně být pyšní. No a teď, eh, co se týká toho dvojího přístupu, máte tam tu přepracovanou verzi. A já si myslím, že je důležité, aby ty dohody z prvního balíčku byly opravdu implementovány. A myslím, že některé členské státy prostě budou muset k soudu. Jestli jsem to správně pochopil, tak vy jste vybral skupinu států, které budete sledovat a asi těmi to budete pak řešit. No a co ty ostatní? Děje se něco v této době? Já myslím, že bychom se do toho měli pustit a klidně všechny státy pohnat před soud, abychom zajistili, že ten balíček bude implementován co nejdříve to půjde. K tomu, co říkala paní Meissner – já jsem ráda, že se zmínila o tom, co se děje. Ale konec konců vaše strana je v Německu teď ve vládě. Tak jednejte u vás doma, nejdřív si zameďte před vlastním Prahem. Nebudete aspoň muset k soudu, prostě zajištěte, že to bude v pořádku. Protože ono to funguje v Nizozemsku. Máme takovouto liberalizaci. No a k čemu došlo? V Nizozemsku je teď hodně společností, které navrhují velice kvalitní nákladní dopravu po železnici, takže já vám mohu jen říct, prostě se do toho pustíte v Německu také. Thank you. Děkuji. Teď pan Rikej. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Jen velmi stručně, abych nikoho neopakoval. Mám takovou obecnou připomínku. Jakožto nový poslanec jsem si všiml, že evropské procedury jsou vždy velmi složité a krátké a dlouhé. Ale musíme si uvědomit, že ten železniční balíček prostě nezafungoval. A když se k tomu teď vracíme, vracíme se k tomu stejným způsobem, se stejnými metodami, to pak budeme mít stejné problémy. A nebo prostě změníme rychlost. To znamená, přepracujeme způsob, jakým fungujeme. Jednak infrastruktura skrze financování. Zvýšení efektivity evropských aktivit, k tomu ovšem bude třeba, abychom se mnohem více účastnili těch projektů. Máme fond soudržnosti, ale těch 20% prostě nestačí. Potřebujeme se angažovat více, musíme prostě navýšit eh, ta procenta tak, aby to k něčemu bylo. Pravděpodobně bude muset eh, zvýšit počet nástrojů, které používáme. Pravděpodobně využijeme evropských fondů. Víme, že s tím jsou ale potom problémy. V každém případě potřebujeme nějaký evropský integrovaný nástroj, který bude takový horizontální, který nám bude umožňovat nějak intervenovat. A potom existují i další nástroje, takže musíme hledat prostě ty další externí nástroje, které nám zajiští možnost se nějak angažovat. Takže zaprvé musíme se nějak výrazně angažovat ve strukturách a potom eh, je třeba tam zajistit určitou podmíněnost, protože eh, hodně pomáháme, budeme pomáhat, ale je třeba tam zajistit podmíněnost takovýchto projektů. A potom dojde k lepší integraci i v oblasti infrastruktur. A potom legislativní kontrola všech těchto nástrojů, protože vidíte, že to vůbec nefunguje. To je docela šílené poslat 21 členských států před Evropský soudní dvůr. Těch 13 tam půjde určitě, eh, tím se prostě zhoršuje naše kontrola, takže musíme eh, jak posílit legislativní, tak materiální kontrolu. A nebudou na to stačit ti národní regulátoři. Vůbec to není otázka, zda potřebujeme evropskou regulaci. Samozřejmě, že potřebujeme nějakou evropskou regulaci a nějakou, nějaký evropský orgán, který bude kontrolovat národní regulaci. A za třetí, interoperabilita. Ta je velmi důležitá, protože to je taková známá výmluva těch národních koordinátorů, těch národních regulátorů. Takže Myslím si, že tohle přispěje výrazně k interoperabilitě, protože když ji nevylepšíme, je pravda, že na to nemáme agenturu, která by se v tom mohla angažovat, to tak musíme zajistit. No a za čtvrté, železnice musíme zapracovat do takové té celkové interoperability, to je úplně jasné. A na závěr, já si myslím, co se týká toho oddělování v prvním, druhém, třetím, čtvrtém balíčku, aspoň já tomu tak rozumím, to oddělování nákladní a osobní přepravy vede ke snižování efektivity naší práce a stále se nám takto navršují různé legislativní překážky. Takže já si myslím, že spíš než dělat několik balíčků, by bylo lepší udělat jeden, který by byl skutečně funkční. Thank you. Děkuji, paní Sartian. Grazie, prezidente. Cercherò... Děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit mluvit velmi stručně, abych umožnila možnost se vyjádřit i ostatním kolegům. Ta diskuze je velmi důležitá, protože ten přepracovaný balíček je velice důležitou podmínkou pro vytvoření evropské železniční sítě. Já bych se chtěla pozastavit u té nutnosti eh, tří velmi důležitých věcí, které tady už někteří zmiňovali. Totiž Zajistíte, že tento eh, železniční, finanční, železniční systém bude skutečně pro všechny evropské občany. Tím pádem musíme posílit ty národní kontrolní orgány, to už se tu říkalo, ale znamená to také vytvořit nějakého jednotného evropského regulátora. Ale je naprosto zásadní, abychom dokončili to oddělení eh, operátorů a manažerů služeb. A možná, že bychom mohli být ještě žádostivější a nějak posílit závislost eh, těch subjektů, které řídí sítě. Myslím, že to je velice důležité a zachází to ještě dál, než je návrh Evropské komise, který se ale vydá docela správným směrem. Samozřejmě, že bude nutné tam přidat ještě další opatření a na některá jsme už tady vzpomínali, jako je transparentnost tarifů pro evropské občany, posílení technické interoperability a samozřejmě celá ta velká otázka, o které se už mluvilo, to znamená financování těch velkých infrastruktur. Myslím si, že jen tímto způsobem se nám podaří vytvořit z železničního sektoru skutečně alternativní a konkurenceschopný sektor oproti silniční dopravě. Děkuji, pan Zásada. Děkuji bardzo. Zadovoleně při... Děkuji, pane předsedo. Mě velmi těší ta iniciativa ze strany Evropské komise pro rozvoj železničního trhu a zavedení principu konkurenceschopnosti do všech sektorů dopravy a také snaha vytvořit dostatečný rámec pro financování. Přestože Evropská komise tvrdí, že ty navrhované legislativní změny nejsou moc velké, tak když si čtete ten dokument, vypadá to, že bude mít velký dopad na fungování členských států a že to povede k mnohem větší byrokracii v železničním sektoru. Jsou tam velmi detailní ustanovení v těch přílohách ke směrnici a Evropská komise si přitom zároveň ponechává právo vydávat akty v přenesené působnosti, aby mohla zavádět zcela arbitrální změny v těch ustanoveních. Má hlavní námitka se týká eh, té otázky hluku a poplatků za přístup, protože ono neexistuje nic, co by nějak eh, snižovalo ten hluk. Komise nenabízí žádné dotace v případě, eh, že se někdo snaží upravit eh, svůj vozový park tak, aby byl méně hlučný. A to potom vede eh, k rozporům mezi těmi silnějšími a slabšími poskytovateli služeb. Regulátoři mají příliš velké pravomoci a můžou v podstatě zablokovat celý trh. Už jsem tady zmiňoval že se mi nelíbí, že Evropská komise bude moct vydávat akty přenesené působnosti. Tato nová regulace zvýší náklady na fungování železnic, což znamená, že ten sektor bude potom méně konkurenceschopný. Prosím, paní Tykau. Thank you, Mr. Chair. Um... Děkuji, pane předsedo. făcută. Aș dori să Chtěla bych vám poděkovat za vaši prezentaci a chtěla bych se zeptat na pár věcí. Samozřejmě, že investice do infrastruktury železnic jsou velice důležité, pokud chceme podpořit tento sektor služeb. A také pokud chceme přesvědčit pasažéry i společnosti, aby dávali přednost železniční dopravě před jinými druhy dopravy. Pasažér si nikdy nevybere přepravu po železnici, pokud tato trvá dvakrát tak dlouho jako cesta po silnici. Takže má první otázka je, jak přesně chcete zajistit, aby členské státy investovaly do infrastruktury, aby modernizovaly ty existující infrastruktury hlavně. A také, jak rozvíjet nové vysokorychlostní infrastruktury. Železnice byly vždy takovým progresivním faktorem. A myslím si, že je tady důležité členské státy přesvědčit, aby do nich investovali. A další věc, to je ERTMS. Vy jste říkal, že využívání e RTMS povede k možnosti slev. Ale chtěla bych vám připomenout, že minulý rok Během posledního tendru na TNT byly některé projekty vybrány a jiné ne. Některé projekty tedy proběhly s podporou z evropských fondů, což znamená, že tito operátoři měli určitý náskok, když to e, jiné žádosti byly zamítnuty. Což znamená, že jejich operátoři v podstatě nebudou mít přístup na trh. Jak si komise představuje, že zajistí rovné podmínky pro všechny operátory? Děkuji. If I might now take... Děkuji. Dovolte, abych si teď vzal slovo já, pane Rojte, a přidal bych několik vlastních poznámek. Ještě než dám slovo vám, abyste zodpověděl otázky. A samozřejmě pan Pascal má ještě slovo. Muchas gracias por su presencia. Děkuji, pane předsedo, já budu velice stručný. Jsem velice vděčen za to, že jste sem dnes přišel a souhlasím s tím, co řekl náš koordinátor pan Groš. Finanční prostředky musí být specifické, musí být velice jasné, jak budou vynakládány. A my tady hovoříme o dlouhodobých investicích, takže neměli bychom všechno naložit jenom na evropské instituce, protože i členské státy musí souhlasit s těmito dlouhodobými investicemi. Samozřejmě vždycky se to dá přehodit na někoho jiného. Pan eh, komisař Kalas bohužel podle mě sní takový neuskutečnitelný sen. Náš členský stát je mezi těmi 13, které půjdou určitě k soudu. A přitom paradoxně jsme zemí, kde je nejvíce kilometrů tratí vysokorychlostních. A přitom nám implementace jde takhle špatně. Pokud tady mluvíme o tom, že by všude měly být stejné eh, podmínky, tak to je skutečně jenom sen, protože na to nemáme podmínky a nástroje. A chtěl bych ještě říct, že nejenom členské státy mají problémy s politickým rozhodováním a rozhodností, protože myslím, že je třeba spolupracovat přeshraničně. A to je velmi často problematické. Musím tedy, že by se na to měla Evropská komise soustředit. Pane předsedo, ještě jedna věc a potom už skončím. V přepracovaných verzích balíčku můžete jenom přepracovat skutečně určité věci, ale v zájmu konzistentnosti se musíme podívat také na to, co v, té, v tom dokumentu necháváme, co už tam vlastně bylo předtím. Tady ale vidíme, že velice často to dopadne tak, když přepracujeme jenom něco, že ostatní části potom s tím neladí. Děkuji, pane kolego. Jak už jsem říkal předtím, pane Rojte, samozřejmě chápu celou tu věc s tím prvním přepracovaným zněním, protože my se eh, je to jako Thomas de Tantengenjin. Skutečně se tady snažíme se vyhnout celé řadě problematických oblastí. A problematické jsou tady velice často členské státy, a to velice často právě ty největší. Když se podíváme na to, jak se vyvíjí železnice, a pan de Gandes Pascual vlastně hovořil o tom, že Španělsko je zemí, která má nejvíce kilometrů vysokorychlostních tratí a to rozhodně Španělsku slouží ke cti, o tom rozhodně nechceme pochybovat, ale většina pasažérů, kteří cestují železn- po železnici, necestují po vysokorychlostních tratích. A většinou cestují těmi obyčejnými vlaky, v mé zemi jsou velice často přeplněné, dojíždějí třeba do práce a tomu se musíme věnovat. Tedy tomu, jak můžeme zlepšit situaci i na těch obyčejných nevysokorychlostních tratích. Potom dále otázka eh, nezávislosti provozovatelů infrastruktury. Je stále ještě řada členských států, kteří ještě ne, uplatňuje zcela nařízení 91440. Tady mě napadá například Irsko. Takže si myslím, že skutečně máme ještě před sebou hodně práce. Nicméně, já tady jsem samozřejmě proto, aby měli regulátoři více pravomocí, chci, aby regulátoři skutečně vykonovali svoji práci řádně, ale chci, aby regulátoři regulovali, ale ne, aby provozovali železnice. A tady je velice závažný problém, s kterým se často setkáváme, a tady opět využiji příklad své vlastní země, že se spíše dočkáme toho, že regulátoři nám chtějí provozovat železnice. Namísto toho, aby se skutečně starali o to, že se dodržují předpisy. Takže já si myslím, že skutečně je potřeba se na to podívat. Poplatky za přístup na trh jsou příliš vysoké a to musíme skutečně přiznat, především v oblasti nákladní dopravy. A my víme, že nákladní doprava to je taková popelka, jak si to rozhodně není ta eh, hlavní, nejdůležitější, nejvýnosnější část vždycky budou mít osobní doprava prioritu, nicméně to by nemělo znamenat, že nebudeme se snažit rozvíjet nákladní dopravu více, než se nám to dosud dařilo. Klasický příklad je, že pokud v úterý třeba nějaký nákladní vlak nestihne svůj časový úsek. Tohle například k tomu skutečně došlo ve Francii. Tady ve Francii bylo takové obvinění, že pokud tady takový vlak promešká svůj časový úsek v úterý, tak dostane stejný časový úspěch, ve, pardon, úsek ve středu. Není to tak, že by dostal jiný časový úsek ten samý den. A pokud se něco takového skutečně děje, tak s tím musíme skoncovat. Vím, že Spojené království není jedním z těch problematických členských států, na které se teď soustředíte, ale Jde mi o to, že je skutečně směšné, že pokud jede z Londýna z Wembley nákladní vlak do Calais, to není žádná obrovská vzdálenost, ale je nutné se vyrovnat se třemi různými režimy spoplatnění infrastruktury, kterými ten vlak projede. Je tam zvláštní systém, anglický tedy až k tunelu, potom francouzský systém po té, co vlak projede tunelem a ještě je tam samostatný systém pro tunel samotný. Takže my k tomu pořádáme různé konference a tak dále, ale skutečně jde o to, proč vlastně nejsme schopni ten jeden nákladní vlak nějak jednoduše propustit tím tunelem. Já často říkám na tomto výboru, že mám takový sen, abych tady zneužil tady výraz Martina Luthera Kinga, že já bych chtěl vidět takový železniční prostor, kde budeme moci projíždět jednotl- přejíždět jednotlivé hranice a nebude nás nikdo zastavovat. Martin Luther King říkal, že on tu svoji zaslíbenou zemi už viděl. Já jsem ji tady bohužel ještě neviděl. Doufám, že se mi to alespoň podaří ještě během mého života. Jak vidíte, už mám šedivé vlasy, tak už mi ale čas docela ubývá. Nicméně to O to se musíme snažit, aby se ty železnice rozhýbaly. Zástupci železničářů se se mnou setkávají pravidelně a vždycky hovoříme o podobných věcech. A každý z těch zástupců mi říkají, že všichni jsou proto, aby eh, byla liberalizace, ale někdo skutečně musí a všichni mi vždycky říkají, to ne, na naší straně je ta překážka, to my za to nemůžeme, že to nefunguje, ale prostě někdo za to zodpovědný musí být zodpovědný. A pokud tedy už železničáři jsou znechucení tou situací a házejí vinu z jeden na druhého, tak nevím, jak to potom eh, vypadá u těch neželezničářů. Pan Projte má slovo. Děkuji. Dovolte, abych začal tím, že v roce 1998, 99 a na konci roku 1999 jsme dospěli ke společnému stanovisku k prvnímu železničnímu balíčku. A tehdy radě předsedal francouzský ministr dopravy, pan Gisu, a tehdy jsme dospěli k prvnímu kompromisu k tomu železničnímu balíčku. Já jsem potom odešel z oblasti železnice, teď jsem se vrátil a musím říct, pane předsedo, že za posledních pár let se železnice změnily. Máme už teď firmy, které skutečně chtějí na tom trhu působit, chtějí si navzájem konkurovat. Takže je to vina vlád tedy. A pokud tak mohu říci, tak tak eh, ono se říká, je to takový starý vtip, že železnice fungují velice dobře, jediný problém jsou cestující, ale už to tak dávno není. Já si myslím, že za posledních deset let skutečně došlo k velké změně, že máme tady ty firmy, operátory, kteří se snaží se navzájem konkurovat a myslím si, že se nám podařilo na Evropské, unii, eh, na evropské úrovni k tomu podstatně přispět. Teď tedy musíme udělat ten další krok, a vytvořit správné podmínky pro to, aby fungoval ten společný železniční prostor. Zazněla jste řada připomínek, ale já tady proběhnu ty nejdůležitější jednu po druhé. Začnu financováním, to zmínil pan Groš, pan Kramer a, a další, paní Meissner například. Především musím říci, že pokud se podíváte na to paralelní sdělení, které jsme vypracovali, tak uvidíte, že na úrovni EU, pokud jde o transevropské sítě, tam se nám podařilo splnit naše všechny sliby. Je tam přes podíl přes 60 na financování těchto železničních prostředků, ale my víme, že těch peněz skutečně není moc pokud jde o eh, fondy soutržnosti a tak dále, tam máme plus minus asi 80 miliard, které jdou do eh, železničních projektů, dopravních, pro, pardon, dopravních projektů a z toho asi 25-26 miliard jde do železničních projektů. Je, není toho tady moc, ale stejně je to poměrně, eh, poměrně slušná částka. Pokud jde o využívání těchto fondů a sankce, tak samozřejmě můžeme uplatnit sankce vůči některým členským státům, ale ne vůči ostatním, protože fondy soudržnosti a regionální fondy ty prostě využívá jenom několik členských států a některé je nevyužívají. Takže pokud chceme úzce propojit financování z fondů a možné sankce, tak to v některých případech prostě nebude fungovat a v některých případech nám hřížníci jaksi uniknou a projde jim to. Takže musíme se skutečně snažit pohnat hříšníky před soud, dosáhnout nějakého uh, rozsudku a donutit je potom plnit ten rozsudek a potom teprve se zamýšlet nad nějakými finančními sankcemi, které ale bude možné uplatňovat pro všechny stejně. Pokud jde o interoperabilitu, tak v tuto chvíli se nacházíme v situaci, kdy samotné, samotné firmy a také výrobci vozového parku železničních vagonů a tak dále, eh, kdy nám vypršel čas. Takže pokud v tuto chvíli se nám nepodaří se nějak sebrat jako Evropě, tak budeme za chvíli kupovat čínské anebo jiné vozy, protože trh se nám rozdrobil příliš, což znamená, že produkty jsou příliš drahé pro evropský trh. Takže já si myslím, že a zase se tady vrátím do minulosti, že v oblasti železniční dopravy tuto chvíli máme nejlepší spojence pro to, aby se nám podařilo něco změnit. Železniční firmy a výrobce vagonů a vozidel. Protože ti vědí, že jim hrozí skutečně, že prohrají ve souboji s ostatními typy dopravy. Takže pokud chceme vytvořit jednotný železniční trh, který bude mít takovou velikost, aby na něm mohly přežít všechny firmy, a to jak z hlediska hospodářské soutěže, tak i globální konkurenční eh, hospodářské soutěže, tak je to důležité, protože máme i jiné obrovské trhy, Spojené státy, Indie a tak dále. Takže ono nám to dává i hospodářský smysl, abychom se snažili skutečně dosáhnout toho jednotného prostoru a čím rychleji se nám to podaří protlačit, tím lépe. V tomto smyslu, pokud jde o interoperabilitu, musíme se velice úzce zaměřit na to, co skutečně chceme udělat, čeho chceme dosáhnout. Takže aby s výjimkou například elektrických systémů a tak dále, rozchodu kolejí, tak aby skutečně eh, vozidlo, které je možné použít v jednom členském státě, bylo možné použít i v jiném členském státě, aniž by tam byla, byly různé bezpečnostní například předpisy v jednom členském státě, které neexistují v jiném a tak dále. Samozřejmě toto není tady ještě součástí tohoto přepracovaného balíčku, ale budeme muset se na to zaměřit. Já tady nechci teď začít takovou domácí německou debatu, protože není to jenom samozřejmě Německo, které předstoupí před Evropský soudní dvůr. Myslím si, že v tuto chvíli tam je asi tak pět členských států, kterých se to týká, které zorganizovaly své železniční společnosti do holdingu. My jsme se snažili tady na to vydat nějaký výklad toho, jak by to mělo fungovat, nicméně jsme se s těmi členskými státy neschodli a teď se to tady bude vyjasňovat před soudním dvorem a doufáme, že rozsudek bude možné vydat v této věci velice rychle. A doufejme, že do dvou let, nebo co nejdříve se nám podaří při, přijmout příslušnou legislativu. Pokud jde o otvírání vnitrostátní osobní přepravy železniční, tak je jasné, že tady nejde jenom o hospodářskou soutěž protože všichni víme, že pokud jde o osobní přepravu, především regionální, tak není možné se dívat jenom na hospodářskou soutěž a zachovat ji, ale je potřeba také se soustředit na kvalitu, na veřejnou zprávu, ale je nutné umožnit alespoň nějakou hospodářskou soutěž, pokud jde o zadávání veřejných zakázek například. Musíme tedy zajistit, a samozřejmě velice rádi budeme s vámi diskutovat o tom, co to všechno zahrnuje, ale musíme zajistit, aby byly dodrženy vysoké standardy kvality, ale zároveň, aby vnitrostátní trh železniční se otevřel. Já tady nebudu rozebírat své vlastní osobní zkušenosti, ale myslím se, že to nemusí být jenom nutně v těch členských státech, kde neexistuje hospodářská soutěž, že by tam služby byly lepší než v členských státech, kde existuje hospodářská soutěž. Takže to, na to se musíme také podívat. Myslím si, že víceméně jsem asi odpověděl na všechny ty obecnější body, ale pak tam zazněly také nějaké konkrétnější otázky. Pan Zapanov zmínil to téma hluku, eh, emisí hluku. To je velice obtížná věc, protože tady hovoříme o té internalizaci externích nákladů. Pokud vytvoříte systém podpory, nějaký dotací, tak to není internalizace externích nápadů. To jenom vlastně znamená, že řeknete členskému státu, musíte dotovat implementaci nebo uplatňování nějakých nových technologií, brzdných systémů a tak dále, které snižují emise hluku. Ale tak, jak to je to naformulováno v tomto přepracovaném znění, tak eh, tato věc je tam ponechána eh, poměrně otevřená. Paní Tykau zmínila ERTMS a to vracení. Tak tam se snažíme zaměřit ty slevy od, myslím, roku 2015 pro nákladní dopravu. Tam bude asi 5% ta sazba a potom to bude se snižovat. A pokud jde o osobní dopravu, tam se musím podívat. Tam je to plánováno od roku 2020. A je to také v souladu eh, s těmi plány RTMS. To by znamenalo, že tam určité jenom jaksi novátorské firmy budou mít nějakou podporu na to, aby vybavili své, eh, svůj vozový park systémy ERTMS. Myslím si, že tam rozhodně nebudeme eh, způsobovat nějaké pokřivení toho, to, těch eh, rovných podmínek pro všechny. A myslím, že tím už jsem vlastně někdy poměrně obecně zodpověděl všechny ty věci, které tady zazněly. A pan Rike, pane Rike, ano, v roce 2000 jsme měli pravděpodobně eh, udělat ten balíček trošku jinak, ale teď ho prostě tady máme a budeme muset, muset snažit s ním něco co nejrychleji udělat. Takže ano, máme tady teď ty problematické členské státy, ty. Já myslím, že nutná je spolupráce, spolupráce regulátorů a je důležité, abychom vytvořili síť vnitrostátních regulátorů na evropské úrovni a to nám pomůže například změnit situaci v oblasti těch poplatků za přístup na trh. Samozřejmě také beru na vědomí a to je vlastně věc, o které se bude hodně hovořit příští rok, až bude ta studie a ten nový návrh, že 70 5 eh, na 75 se využívá jiná než železniční doprava. Takže rozhodně se nám budeme muset soustředit na to, aby se to změnilo, aby byla železniční doprava využívána více. Myslím si, že v tuto chvíli zástupci železniční dopravy mají skutečně velice silný pocit, že je třeba věci změnit. A pokud samotní železničáři si to uvědomí a pokud zástupci tohoto průmyslu budou schopni překročit vlastní stín a nejenom říci, všechno to zpravte, ale musí si také uvědomit, že se toho musí účastnit, tak si myslím, že se nám v takovém případě za několik příštích let podaří udělat velké kroky ku předu, eh, abychom vytvořili ten jednotný železniční prostor. Děkuji vám, pane Rojte, za váš příspěvek. Já samozřejmě chápu, co říkáte, ale já, ano, samozřejmě železničce se zlepšily já myslím, že teď skutečně ten problém není v silnotných železnicích někdy, ale že skutečně eh, je to problém s jednotlivými vládami ve členských státech. Teď ještě závěrem jedna věc, a to jsou veřejné zakázky. To je velice problematická věc, jak víte. A jde o to, že pokud jsou veřejné zakázky na kolejová vozidla, tak v Evropě jsme velice otevření a nabízíme je všem. Například v Japonsku ale odmítají naše výrobce kolejových vozidel, aby se účastnili, aby vlastně vstoupili na jejich trh, aby se účastnili těchto uh, soutěží. Takže musíme se nad tím zamyslet, že Japonci tady nejsou úplně spravedliví, pokud jde o tyto věci a že budeme třeba muset upravit naše podmínky. Nicméně děkuji vám všem za váš čas. Budeme se těšit na další spolupráci s vámi a budu se těšit na to, že skutečně se jednou můj sen o jednotném eh, prostoru železnic vyplní. Teď máme pětiminutovou procházku a poté začne jednání koordinátorů.